A nyní se dostáváme ke společné rozpravě o tématu regionální politiky. A paní Ramoně, Ramony Nikol Malesku. Takže nyní dám slovo panu poslanci Luhanovi. Máte čtyři minuty, pane poslanče. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, v této zprávě si přejeme odpověd na otázku, která je v názvu zprávy. Zda území sociální hospodářská soudržnost je podmínkou sine qua non nezbyt, nezbytnou podmínkou konkurenceschopnosti a té je dosáhnuto politikou soudržnosti. Je alarmující, že rozdíly mezi 271 regiony Evropy jsou tak významné. Pokud v nejrozvinějším regionu je HDP na hlavu 334 průměru EU 27 členských států, v nejchudším regionu toto procento představuje 26 což znamená, že je to 13krát méně Jiný negativní jev je míra růstu v Evropě. Pokud to srovnáme s mírou růstu našich mezinárodních konkurentů, jak je vedeno ve strategii EU 2020, je nezbytné rozvinout strategické oblasti a dívat se mimo EU, abychom byli silnější. Evropa čelí těžkému úkolu, protože kromě účinku krize bude čelit i dalším zásadním výzvám, jako je přizpůsobení se globalizaci, demografickým změnám, klimatickým změnám a veškerým problémům souvisejícím s energetickou bezpečností. Úloha politiky soudržnosti v strategii EU 2020 je jednoznačná. Priorita těchto politik by měla být v souladu s budoucí strategií a je, upřesňujeme, že ta politika by měla být nezávislá. Cíle strategie bude, budou snad, snadněji dosažitelné, pokud umocníme synergie mezi inovačními a výzkumnými programy a programy soudržnosti na straně druhé. Je třeba podporovat uh, projekty, které mají zásadní význam pro Evropskou unii, které vyvolají ekonomický růst, které přinesou pracovní místa a zajistí trvalý rozvoj regionu. Je třeba poskytnout zvláštní význam investicím do infrastruktury, ať už je to dopravní, technická, komunikační infrastruktura, sociální infrastruktura, vzdělávací infrastruktura, věda a výzkum, infrastruktura životního prostředí. Všechny tyto infrastruktury umožní dostupnost evropským občanům a k e, rozvojovému potenciálu. Tyto priority budou stanoveny na základě příslušných oblastí. Bude možné vytvářet bezprostřední přidanou hodnotu a budeme podporovat zásadu decentralizace až na úroveň místní samozprávy, abychom zlepšili čerpání evropských fondů, abychom podpořili ekonomickou konkurenceschopnost. Nesmíme zanedbávat úlohu malých a středních podniků. Musí mít lepší přístup ke komunitárnímu financování, k nástrojům finančního inženýrství a dalším nástrojům. Je třeba posílit eh, dopad politiky soudržnosti. To je třeba, abychom podpořili ekonomickou konkurenceschopnost. A tady zdůrazním pokračující zjednodušení používání evropských fondů, abychom zajistili flexibilitu těchto fondů, abychom zachovali HDP jako hlavní kritérium pro přístup regionu k těmto fondům. Očekáváme konkrétní návrh komise, pokud jde o využití forem partnerství veřejného a soukromého sektoru. Aby Evropa byla konkurenceschopná, domnívám se, že část fondů politiky soudržnosti by měly být směrovány na uchování vůdcovského postavení v některých oborech ve světě tam, kde existuje reálný potenciál, že Evropa se stane světovým lídrem. Realizace cílů politiky soudržnosti, umocněné investicemi do strategických oblastí, jsou nezbytnou podmínkou, abychom zajistili ekonomickou konkurenceschopnost Evropy ve světě. Pan předseda, děkuji, pane poslanče. A Nyní dám slovo paní Ramoně Manesku. Máte čtyři minuty, paní Manesku. Děkuji, pane předsedo. Současná světová krize již se upozornilo na to, že místní a regionální orgány musí musí uzavírat partnerství pro komunitární strategie, protože 60 až 70 legislativy se v těchto oblastech také používá. Komunitární politika je důležitá pro evropskou soudržnost a také legislativa se musí stát závaznou pro všechny členské státy. Proto regionál, s regionálními orgány je třeba před schválením legislativy konzultovat, tak, aby se mohli čerpat a využívat jejich zkušenosti. Odpovědnost, kterou má Evropská komise a členské státy, je rozhodující. Praxe ukazuje, že když se postupuje iniciativně, Eh, tak eh, se mohou stanovené cíle také splnit. Je třeba mít komunitární definici pro pojem partnerství. My jsme požádali Evropskou komisi, aby takovouto definici zpracovala tak, aby skutečné partnerství s místními orgány mohlo vzniknout. Vycházíme-li z místních orgánů, pak to může být důležité pro uskutečnění role těchto orgánů a také pro plnění orgánů na venkově a v jednotlivých oblastech. Ne jako důsledek evropské krize, musíme především se zaměřit na potenciál těchto uživatelů. V budoucím plánovacím období musíme zpracovat společná opatření pro evropská pravidla, která se budou muset závazně aplikovat ve všech členských státech, tak aby se vytvořily dodatečné předpoklady a veškeré bariéry v oblasti financování se odstranily. Musíme vypracovat zacílenou dlouhodobou politiku. Evropská komise musí místní regionální správu lépe podporovat, ale také musí podporovat vnitrostátní aktivity. Při aplikaci programu se nám pak podaří odstranit chyby v oblasti veřejných zakázek. Excesivní přehnaná kontrola musí být odstraněna. My jsme vyzvali komisi ke zpracování směrnic pro standardizovanou finanční kontrolu. Musíme také zabezpečit účast soukromých firm v této oblasti. Musíme se zaměřit na malé a střední podniky. S členy výboru jsme velice dobře spolupracovali. a jde o to, aby tato opatření také komise převzala. És most eh, Johannes Hahn. Děkuji mnohokrát. Dalším řečníkem je pan Johannes Hahn. Prosím, máte slovo. <clears throat> Děkuji vám, pane předsedající. Vážení členové Evropského parlamentu, Pane Marinesku, pane Luhane, já bych vám chtěl oběma poděkovat za obě zprávy, které jsou opravdu konstruktivní a jsou velice pozitivní pro regionální politiku a přicházejí ve správnou dobu v souvislosti s probíhající diskuzí. Jde o obrázek současné regionální politiky a na konci lednu na konci ledna se uskuteční fórum o soudržnosti. Myslím si, že co se týče regionální politiky, je velice důležité dívat se na ní jako na politiku eh, investování, na politiku investování do regionu, do občanů Evropské unie. Tak se na to musíme dívat. Je potřeba investovat do oblasti inovací a regionální politiky a již nyní jde o 86 miliard eur, které pro tuto oblast plánujeme. Tyto částky by měly prospět především malým a středním podnikům. Měly by přispět k kvalitě práce, k servisnímu řetězci a zlepšit také možnosti servisu. Ale samozřejmě jde také o to, a v tom máte oba pravdu, že bychom měli v budoucnu vylepšovat naši strategii v této oblasti. Bude potřeba zaručit kontrolu i v budoucnu, kontrolu vydávání Eh, finančních prostředků, ale musíme se také silněji zaměřit na výsledky v našich činností. Na to se musíme stále více soustředit. A eh, eh, vždy jsem říkal, že je důležité se zaměřit také na několik pevných priorit, které jsou stanoveny ve strategii 2020. Je potřeba také zaručit flexibilitu při implementaci v jednotlivých eh, eh, evropských regionech. Tyto věci si neprotiřečí. Význam eh, teritoriální soudržnosti je pro mě opravdu zásadní. Je to zásadní součást naší politiky a umožní nám zlepšit životní podmínky občanů v regionu. Je možné zaručit perspektivu pro občany v regionu, ve kterém se narodili. I to patří k příspěvku evropské politiky soudržnosti. V této souvislosti je opravdu důležité a na to bychom měli myslet v dalším programovém období, posílit roli města a měli bychom také myslet na to, že přibližně 70 Evropanů žije v městských strukturách. Samozřejmě je ale v této souvislosti také důležité posílit vztah mezi městem a venkovem a neustále na něj myslet. Máme k dispozici eh, některé fondy a pomocí těchto fondů je potřeba na těchto vztazích pracovat. Musíme také zabránit zdvojení činností a překryvům. Je také důležité, že podle mého názoru jsme v parlamentu diskutovali o této problematice a zaměřili jsme se na geografické zvláštnosti různých regionů. Myslím si, že touto problematikou se budeme i v budoucnu nadále zabývat. A musíme se také zabývat s otázkou demografického vývoje v Evropě. E, na jedné straně bojujeme s odlivem obyvatel z venkovské oblasti, ale na druhé straně jsou městské oblasti extrémně přitažlivé pro občany, takže na jedné straně máme příliv občanů na malém prostoru a na druhé straně dochází k odlivu občanů, jak už jsem řekl. Tady proti tomu trendu musíme určitým způsobem působit eh, tím, že budeme investovat do eh, infrastruktury. To je cesta k tomu, abychom zaručili určitý růst. Velice důležité je také následující. Hlavně ve zprávě paní Marinesku se hovořilo o partnerstvích, o spolupráci. Ano, je opravdu důležité vyvinout a rozvinout víceúrovňovou zprávu. Ale já bych zde před vámi rád řekl následující. Je rovněž důležité, aby regiony zapojily i lokální úroveň. Někdy mám totiž takový pocit, když se vydám do regionu a diskutuji tam s občany, že zástupci lokálních orgánů trpí a že nejsou eh, zapojeni do celého procesu a že nejsou zapojeni ani do procesu na národní úrovni. Je potřeba pracovat na nástrojích v této oblasti. Samozřejmě stojím na vaší straně, ale musím říct i na druhou stranu. Ehm, musíme respektovat eh, právní rámec v každém národním státě, ale musím říci, že máte mou podporu v té snaze zapojit všechny úrovně a všechny aktéry a také nevládní eh, organizace do těch našich partnerských a investičních programů. No a co se týče té finanční kontroly, tam možná eh, budu reagovat ještě na závěr, vzhledem k tomu, že už jsem překročil čas, tak nyní skončím a vítám také eh, předsedu. Vítejte. Gracias, gracias también por su saludo. Děkujeme mnohokrát, pane komisaři, děkujeme za přivítání a těm se dostáváme k řečníkům jménem jednotlivých politických skupin na dvě minuty. Má slovo pan Josef Matula jménem EPP. Președinte, domnule komisar. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Politika soudržnosti patří k nejvýznamnějším a nejúspěšnějším politikám v Evropské unii. Lisabonská smlouva umožňuje teritoriální soudržnost a teritoriální zapojení do této politiky soudržnosti a také její lepší řízení eh, na místní úrovni. A to znamená, že je třeba, aby se také ta ty teritoriální orgány mohly zapojit do plánování politiky regionální oblasti a to včetně realizace a přípravy strategie 2020. Je třeba právě tuto regionální úroveň zapojit co nejvíce a využít její potenciál k hospodářskému rozvoji. Eh, samozřejmě, že regionální politika je, musí být eh, přizpůsobená, musí dbát také regionální zvláštnosti. Je třeba posílit administrativní kapacitu, ale je třeba také aktualizovat finanční instrumenty. Role regionu a regionálních orgánů eh, se musí dále vyvíjet, utvářet, je třeba také uzavírat regionální partnerství při rozvoji měst a venkova. A toto je možné pouze tehdy, když eh, respektive důsledkem tohoto může být obnova rovnováhy mezi jednotlivými regiony. K tomu ovšem potřebujeme, aby postupy byly transparentní a aby se umožnila decentralizace jednotlivých postupů. K této decentralizaci ještě zcela nedošlo v některých členských zemích. To znamená, že my musíme se zaměřovat také na výsledky. Já bych chtěl poblahopřát oběma zpravodajům za jejich příspěvky k posílení politiky soudržnosti. Děkuji vám. Děkuji vám, pane kolego. A nyní jménem sociálně demokratické eh, frakce pan Kirlov na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat eh, svým kolegům, panu Luhanovi a panu Moneskovi za jejich skvělou práci. A chtěl bych říci, že všichni souhlasíme s tím, že politika soudržnosti sehrává velice důležitou úlohu pro konkurenceschopnost evropských regionů. Když hovoříme o této politice, o jejich úspěších, chtěli bychom mít adekvátní zdroje. Tedy ne méně peněz pro politiku soudržnosti ve srovnání s předešlým obdobím. Také nechceme další zatížení pro příjemce. Budoucí politika soudržnosti záleží na naší společné vůli. Nicméně komise musí sehrát velice důležitou úlohu, co se týče návrhu, eh, které připravuje. Takže, pane komisaři, spoláháme na vás. Některé tyto návrhy, tak eh, jako určité podmínky pro členské státy, že musí přijímat finanční pomoc, potřebují ještě další kodifikaci. Politika soudržnosti pro všechny regiony, které potřebují podporu musí získat. Nesmí vzniknout situace, aby trpěli, protože bychom měli nekompetentní národní vlády. A souhlasím s pane komisařem, že je zapotřebí, abychom rozvíjeli také právě tyto úrovně. Je tedy zcela zásadní, abychom nenahrazovali složitost podměnosti. Neměli bychom opět stěžovat život konečným příjemcům. Abychom měli pozitivní výsledky politiky soudržnosti, měli bychom umožnit regionům, aby se aktivně zapojili, aby měli pocit skutečného vlastnictví daného procesu, aby měli náležité finanční prostředky a musíme zajistit, aby je mohli používat co možná nejefektivnějším způsobem. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní Maner za Aldem arvoisa puhemies arvoisa komission jäsen aluksi haluan. pane předsedající vážený pane hahne vážení zástupci komise ráda bych nejdříve poděkovala oběma zpravodajům za skvělé zprávy. tyto zprávy tvoří skvělý základ budoucnosti evropské politiky soudržnosti. Evropská funkční politika soudržnosti je určitě důležitá pro konkurenceschopnost globální. Je to skvělým předpokladem. Zaznělo zde, že regionální politika je politikou investic. A k tomu musíme v budoucnu dospět. Politikou soudržnosti je možné se postavit výzvám strategie 2020 a našim strategickým cílům. Pokud chceme, aby se vylepšila oblast výzkumu, inovace a výzkumu, je potřeba chápat politiku soudržnosti jako součást těchto cílů. Je potřeba se podívat na věc ze širší perspektivy. Politika soudržnosti není pouze projevem solidarity. Samozřejmě, že představuje i určitou část solidarity, ale už nyní je možné politikou soudržnosti financovat výzkum, vědu a inovace a z toho důvodu je naprosto oprávněné, že i v budoucnu eh, naplánujeme minimálně stejný počet finančních prostředků jako dosud. V páté zprávě o soudržnosti je vyjádřeno jasně stanovisko k těm výše jmenovaným faktorům a je opravdu potřeba soustředit se na tyto faktory. Paní Manesko, vaše zpráva se soustředí také na klíčovou otázku politiky soudržnosti a sice jak je možné zaručit dobrou politiku soudržnosti na všech úrovních v některých oblastech dosahujeme negativních špatných výsledků. V politice soudržnosti je potřeba brát tyto špatné výsledky správně a musíme, najít, musíme brát vážně a musíme najít řešení na tyto otázky. Proto si myslím, že zpráva paní Manesko je velice dobrá. Děkuji, paní Maner. Za zelené nyní na minutu a půl pan Jean-Paul Bessia. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych se soustředit eh, ve svém příspěvku na zprávu pana Luhana. Otázka politiky soudržnosti regionů musí sehrávat eh, klíčovou úlohu. S tím v tom se shodneme. Musíme mít eh, vyváženou ekonomickou situaci po celé Evropě, vyváženou i ze sociálního hlediska, také z ekologického hlediska. To znamená, že musíme mít ekonomiku, která bude celosvětové konkurenceschopná. Chtěl bych poděkovat panu Lohanovi, že zakomponoval některé naše pozměňovací návrhy, eh, které jsme předložili, především trvalo udržitelnou ekonomiku, dále nízkou uhlíkovou technologii a také respektování biodiverzity. Nicméně nemůžeme hlasovat pro toto usnesení, neboť vize, kterou vytváří politika soudržnosti jako nástroj celosvětové konkurenceschopnosti, je příliš omezená, je příliš úzká a je nedostačující. Musíme tedy zajistit, aby se pan zpravodaj eh, nezaměřoval pouze na kvantitativní otázky. Hovoří o infrastruktuře o, jako jediném motoru naší ekonomiky. To je jeho kritérium. Je zapotřebí adaptovat tuto zprávu na stávající situaci. Například eh, hovoří o operačním programu v oblasti výzkumu a vývoje. K tomu blahopřejeme, nicméně se musíme podívat na samotný obsah. Je dobré eh, dělat výzkum, ale je důležité vědět, v jaké oblasti. Další eh, problém je, že tady není jasný cíl, který by se týkal sociálního projektu. Musíte ukončit. Čili pan zpravodaj by měl zohlednit to, že se musíme postavit čelem k výzvám. Musíme mít zelenou ekonomiku, musíme mít takzvaný nový zelený díl, který umožní, aby Evropa i regiony byly konkurenceschopné. Děkuji. La sala al señor Ziobro. Děkuji. Já bohužel nevidím v sále pana Žobra, který měl promluvit jménem skupiny ECR, takže dávám slovo panu Angurakisovi, za levicovou skupinu. Má na to jednu a půl minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Tyto zprávy se de facto zabývají skutečně stejnými problémy a to znamená, že my takto nemůžeme eh, dosáhnout eh, skutečné soudržnosti v rámci Evropské unie, eh, soudržnosti, kterou by pocítil lid. Evropská unie má vlastně dva problémy při řešení těch nerovnovách, které jsou nerovnohávami kapitalismu. No a dalším problémem je to, že sociální výdaje, které se zde uskutečňují, nejsou skutečně pro lidi, ale tyto peníze končí v kapsách bankéřů. V době krize je to ovšem nesprávný přístup. V době krize potřebujeme více solidaritu. Nejde jenom o konkurenceschopnost kapitálu. Zaměříme-li se na budoucí politiku soudržnosti, v zásadě to, o co tady jde, je pouze práce ve prospěch eh, velkého biznesu a to tak nejde. Já myslím, že je důležité zabývat se problémy zdravotnictví, vzdělávání a tak dále. A je to důležitější více než kdykoliv jindy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane kolego. A nyní jménem EFD pan Kolman na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já hovořím zde místo pana kolegy Baftena, e, který zde bohužel nemůže být. Jak víme, e, spolu se zemědělskou politikou jsou regionální fondy největšími výdaji Evropské unie po mnoha léta se z těchto fondů vydávají obrovské prostředky a většinou z toho nemají prospěch britští daňoví poplatníci. Regionální fondy je skutečně pravda, se mnohdy používají k tomu, že na východě Evropy se podporují zbrojařské firmy. Pane předsedo, vzhledem k tomu, že se tolik zneužívají prostředky v těchto rozpočtových eh, položkách, já eh, volám po tom, aby britská vládní koalice eh, přestala přispívat do těchto fondů. Děkuji vám a nyní jménem nezařazených pan Segedy na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, kolegové. Situace Maďarska je velmi speciální. Když se podíváte na eh, regiony z hlediska ekonomického, když se rozhodnete kolem, byly tyto regiony eh, kdysi jedním celkem a proto moje strana podporuje kooperaci mezi těmito regiony. A je třeba, aby se mezi těmito Maďary eh, v těchto různých regionech eh, odstraňovaly bariéry. A je třeba, aby eh, regionální a místní úroveň mohla kombinovat své vlastní prostředky, poněvadž právě na této úrovni je řízení těchto prostředků daleko účinnější a efektivnější. Také je třeba zjednodušit regulaci, umožnit zapojení malých a středních podniků a to všechno proto, aby zaostalé regiony mohly začít dohánět eh, ty vyspělejší. Ale místo toho se přesouvá, přesouvají pravomoci směrem do Bruselu regiony by skutečně měly dostávat eh, přímou podporu. To by moc pomohlo. Děkuji vám a nyní eh, jsme skončili seznam řečníků jménem politických skupin a nyní jednotliví řečníci. Tak nejdříve pan Olbricht na dvě minuty. Pane komisaři, dámy a pánové, Nemáme příliš mnoho politik, které jsou tak kontroverzní jako regionální politiky. Politika soudržnosti je považována některými za socialistickou politiku, některými za kapitalistickou politiku. Někteří si myslí, že to je politika, která je spravedlivá, někteří si myslí naprostý opak. Někteří si myslí, že tato politika vyrovná rozdíly, ale jiní si myslí, že naopak zvýší konkurenceschopnost a konkurenci. Čili je tady celá řada kontroverzí. Tato politika byla vytvořena za účelem prosazování co možná nejlepší soudržnosti v rámci Evropské unie. Musí být spravedlivá, sociální a má také prosazovat nejlepší příležitosti eh, v oblasti konkurenceschopnosti. Čili já si myslím, že tady nejsou žádné protimluvy. A to právě, zprávy jasně říkají. Je zde několik prvků, které jsou velice důležité nejen v této diskusi, kterou vedeme právě dnes, ale také v rámci diskuse, která se týká budoucnosti politiky soudržnosti. V obou zprávách je dán důraz na partnerství. Eh, chtěl bych se obrátit na pana komisaře. Snažte se zavést do této smlouvy určitou podmínku, požadavek na členské státy, aby každý členský stát eh, před podpisem dané smlouvy připravil veškeré orientace, veškeré priority a základní pravidla spolu s partnery, spolu s místním zastupitelstvem a s regionálními zastupiteli je zapotřebí, abychom vytvořili partnerství s těmito úrovněmi, aby Evropská komise mohla také dát odpovědnost na členské státy, aby mohly odpovědně provádět svoji politiku soudržnosti a regionálního rozvoje. Děkuji a dvě minuty, pane Stavarkakis. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, Pane komisaři, chtěl bych poblahopřát oběma zpravodajům za vynikající zprávy. Vždy byli velice otevření, zapracovávali nové myšlenky a když se podíváme na samotný obsah obou zpráv, tak je velice důležité, abychom prosadili především dobrou zprávu, dobré řízení. To je zásadní politika pro dobré prosazování regionální politiky a politiky soudržnosti abychom také vytvořili správnou míru odpovědnosti, která bude přijata těmito nižšími složkami. Musíme tedy zlepšit zprávu na všech úrovních. Když se podíváme na politiku soudržnosti a především na pátou zprávu politiky soudržnosti, tak je důležité, že zde máme horizontální a vertikální dimenzi, a uvědomujeme si, že je velice důležité, aby tato politika byla prosazována v rámci našich iniciativ v těchto sektorech. Musíme zjednodušit pravidla, musíme zajistit podporu pro regionální a místní zastupitelstva. Tyto úrovně se musí lépe zapojit do politiky, především investic a také bude zajímavé podívat se na to, co bude dělat komise aby politika soudržnosti byla jasnější. Musíme zajistit školení školitelů. Na tom by komise mohla pracovat. A měli bychom to připravit až na ty nejnižší složky místní samozprávy. Doufám, že tímto způsobem zlepšíme jednotlivé úrovně řízení a zprávy v Evropské unii. Děkuji a nyní má slovo paní Husmanová. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Před několika dny komise přijala akční plán pro Dunajskou strategii. Z tohoto důvodu bych se chtěla podívat na zprávu pana Luhana, prismatem této události. Ve své zprávě zmiňuje kroky a iniciativy na evropské úrovni. Chtěla bych také doplnit na regionální úrovni. V této zprávě je vytvářen rámec, ve kterém se hrává politika soudržnosti důležitou úlohu pro konkurenceschopnost Evropské unie. Pokud se na to podíváme, tak Dunajská strategie právě do takového kádru již zapadá, podobně jako strategie Balckého moře. A všechna opatření, která přispívají ke konkurenceschopnosti, které jsou zmíněny v této zprávě, jsou velice důležité. Například pan zpravodaj zmiňuje eh, otázku vytvoření propojení mezi různými územími vždy tedy v rámci politiky soudržnosti. Je to nesmírně důležité, také se to objevuje právě ve strategii dunajské politiky. Je důležité, abychom pro, prohloubili politiky pro regiony, které nyní zaostávají ve svém vývoji. Myslím si, že zpráva je velice dobrým srovnáním mezi různými prismaty této politiky a tato politika bude velice důležitá pro budoucí léta. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní Husmanová. Nyní eh, paní Šreter na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní zpravodajce, Eh, děkuji také paní zpravodajce k Good Governance a děkuji také za velice dobrou spolupráci a blahopřeji k této zprávě, která je vynikající. Je to jedna ze zpráv, které komisi ukaz, ukazují, co musí nastat v budoucnosti v, budouc- v oblasti partnerství. Ukazuje, jakým způsobem zapojit lokální a regionální úroveň taktéž hospodářské a sociální partnery ve všech fázích, jak při provádění, tak při vyhodnocování. A z toho vyplývá, že členské země budou mít závazek podporovat toto skutečné partnerství. A sice mohou podporovat školení, mohou podporovat finančně, tak aby partneři měli vliv na utváření těchto programů. Komise se zatím angažuje nedostatečně a to je vidět na probíhajícím období a také na návrzí do budoucna. Já vítám to, co řekl pan Olbricht, že totiž bez partnerství v podstatě není možné aby se dosáhlo pokroku v této oblasti a že to partnerství musí být rovnoprávné. Jinak je nebezpečí, že se staneme z Evropy regionů Evropou členských zemí a to není náš cíl. Naším cílem je regionální rozvoj za pomoci lokální i regionální úrovně i občanské společnosti. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Tato diskuze přichází ve správnou dobu. Eh, ekonomická, sociální a územní eh, nesourodost na Evropské unii se totiž eh, zesiluje a to je znepokojivé. Nerovnost mezi zeměmi a regiony je opravdu obrovská a proto je politika soudržnosti v z tohoto pohledu neúspěšná. Politika soudržnosti je silně ovlivňována eh, makroekonomickou politikou, eh, platy zaměstnanců ve veřejných službách, útok na sociální stát. Eh, to vše ostatní je integrální součástí ekonomické a měnové politiky Evropské unie kterou předepisuje členským státům. Je to politika, která vede k chudobě a k nerovnostem a vše nás to vzdaluje od cílů politiky soudržnosti. Politika soudržnosti eh, nezmírňuje nerovnost, která vzniká na vnitřním trhu dochází, v Evropské unii dochází k různým stupňům rozvoje. Makroekonomické politiky jsou nekoherentní a e, politika soudržnosti není dostatečná. A to vede k tomu, že nemůže vzniknout opravdová konvergence. To musíme upravit a změnit. A to tak, že změníme finanční prostředky přidělované politice soudržnosti a změníme makroekonomickou politiku. Produkční kapacity jednotlivých zemí a regiony, regionů um, tu musíme využít a musíme ji také posílit. Současně se musíme více zaměřit na ochranu životního prostředí a vytvářet pracovní místa. Je také potřeba oblastit uh, oblast veřejné zprávy. To vše jsou správné nástroje pro dobrou politiku soudržnosti. Děkuji a slovo má na minutu kolega Skota signor presidente onorevoli colleghi Děkuji, pane předsedající, milí kolegové. Vítám zprávu pana Maneska. Víceúrovňová zpráva, to je určitě klíčový prvek politiky soudržnosti. Ten víceúrovňový přístup je opravdu velice důležitý. Myslím, že zodpovědnost musí být eh, rozdělena na různé úrovni, ale to se také musí odrazit eh, v regionálních fondech. Eh, myslím si, že, měli, že bychom měli poskytnout také správné pobídky a je potřeba také opravdovou koordinaci na všech úrovních a na úrovni společenství. No a dále ta partnerství. Partnerství se musí zakládat na dialogu mezi jednotlivými odvětvími. Regionální spolupráce musí být transparentní a to proto, aby se mohli uh, účastnit všichni aktéři. No a odpovídající vzdělání na podnárodních a národních úrovních by měly být posíleny iniciativami, jako je Erasmus a další. A to vše by měla finančně zastřešit komise. No a výměna dobrých zkušeností a dobrých příkladů je velice důležitá pro to, abychom zajistili dobrý výsledek a zaručili dobré eh, vynakládání evropských prostředků. Slovo má pan Celr. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, verehrte... Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Rád bych chtěl vyjádřit své politování nad tím, že probíhá Eh, důležitá diskuze o regionální politice na konci jednacího dne. A to vůbec neodpovídá důležitosti této politice. Děkuji zpravodajům za obě zprávy. Tyto zprávy nám dávají jasně najevo, eh, v jaké politice Evropská unie byla opravdu důležitá a pardon, úspěšná, a sice v politice soudržnosti. A ukazuje nám také, že je velice důležité v této politice pokračovat. A je také potřeba zařadit úrovňovou zprávu. Politika soudržnosti je oblastí, která se eh, objevuje na očích evropských občanů. Jde o výzkum, inovace, infrastrukturu a ostatní o posílení konkurenceschopnosti regionů. V diskuzích o budoucnosti Evropské unie bychom kromě diskuzí o měnách a o financích měli stejně intenzivně vést diskuzi o tom, co Evropská unie potřebuje proto, aby zaručila svou vnitřní soudržnost a aby zabránila rozcházení se jednotlivých států a regionů. Tváří v tvář globálním výzvám a e, novým konkurencím na světovém trhu potřebujeme více unie a více společných prvků. Evropská unie může e, politikou soudržnosti výrazně přispět. Politika soudržnosti se musí ale soustředit více na ty projekty, které Evropu posunou ku předu které poskytnou silným možnost zůstat silnými a slabým možnost přidat se k těm silným. Podle mého názoru je velice důležité zachování těch cílových struktur politiky soudržnosti, které již máme, ale myslím si, že je ovšem důležitá podmíněnost eh, těch prostředků, eh, a tyto prostředky se musí vázat na centrálně evropské cíle, ať už jde o energetické cíle, nebo rozvoj měst, nebo výzkum a věda. Komise v páté zprávě o soudržnosti popisuje velice důležité prvky a sice, že potřebujeme společný strategický rájem, rámec, který se potom přemění mezi partnerství, mezi komisí a členskými státy a regiony. K tomu ale současně také potří, že orgány místní samozprávy budou do tohoto procesu zapojeny co nejdříve. Řečník je přerušen. Potřebujeme více úrovňovou zprávu a to musíme účinně podporovat. Pane předsedající, dovolte mi prosím ještě jednu poznámku ke kolegovi Kolmanovi, který bohužel opustil sál. Ještě jednou chci poukázat na to, že Evropská unie je dobrovolným svazem států. Pokud státy chtějí vystoupit, mají na to právo. Jsem ale toho názoru, že občané Skotska, Walesu a Severního Irska a Anglie to nechtějí. Děkuji, pane Celere. A nyní má slovo pan Gallagher. Ale nyní má slovo paní Macony. Dvě minuty. Pane předsedo, vážení kolegové, pane komisaři, stanovujeme parametry pro Evropu 2020 musí být inkluzivní, inteligentní, musíme také naplnit velké cíle globalizace. Konkurenceschopnost je zcela zásadní a té dosáhneme, pokud budeme mít náležitou strukturu v rámci Evropské unie. Politika soudržnosti je právě politikou území, je politikou územních ekonomik. Bohužel tlumočníci nemohou tlumočit, prosím, zpomalte. Pokusím se hovořit pomaleji. Chtěla jsem zdůraznit, že politika soudržnosti se zaměřuje na globalizaci. Je zcela zásadní, abychom udělali určité škrty, abychom se mohli vymanit z ekonomické krize. Nicméně politika soudržnosti musí být plně implementována, abychom dosáhli výsledků, které potřebujeme, abychom naplnili naši regionální politiku a politiku soudržnosti. Tato politika je zcela zásadní pro naše budoucí programy. Evropská unie může být konkurenceschopná, pokud eh, zde nebudou rozdíly mezi jednotlivými územími. Chtěl bych poděkovat, eh, že pan zpravodaj přijal eh, mé pozněvací návrhy, kde jsme chtěli prodloužit to přechodné období na pět let. Tato politika byla přijata roku 2006 Evropským parlamentem a já si myslím, že takto bychom mohli překonat určité problémy, překážky, především v naplňování těchto programů a také musíme mít lepší způsoby dohledu. Pokud budeme mít další prvky, které budou sledovat naplňování těchto politik, tak zcela jistě posílíme konkurenceschopnost a naplníme a zvýšíme kvalitu těchto politik. Existují vertikální a horizontální vztahy, e, také princip spolufinancování, ten je zcela zásadní pro úspěch. Musíme zjednodušit postupy i způsob financování. Musíme použít integrovaný přístup e, k fondům, k zprávě zdrojů, musíme mít přechodné programy na přechodná období. Musíme zapojit znevýhodněné regiony a musíme zajistit dostatečný vývoj právě v těchto regionech, abychom je přiblížili k vyspělejším regionům. Musíme se zaměřit na inovace, na infrastrukturu, to jsou eh, dvě nejdůležitější priority. Tato zpráva zdůrazňuje právě jejich důležitost a důležitost eh, vytvoření strategií, abychom naplnili cíle, které jsme si přece vzali. Děkuji. Děkuji vám. Nicméně eh, chtěl bych eh, vám všem říci, eh, že já jsem na předsednictvu parlamentu zodpovědný za tlumočení a překlady. A my tady máme světílko, pokud tlumočníci nestíhají vaše tempo, tak to světílko obliká a já mohu zasáhnout. Možná, že by skutečně bylo dobré, kdyby takové světilko bylo i na vašich konzolách poslaneckých. Čili to je takové, to je takové poučení z dnešního večera poněvadž to světílko, když bliká jenom předsedovi e, zasedání, tak to asi nepomůže. Možná, že by bylo dobré, kdyby skutečně každý e, poslanec měl před sebou toto světílko. E, nyní pan Tyšera na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát kolegům Luharovi a Manesku, poněvadž přispěli skutečně velkým, velkou částí eh, k nové politice soudržnosti až do roku 2020. Teritoriální soudržnost je dnes důležitější než kdykoliv eh, dříve v Evropské unii a nejenom z evropského hlediska, ale také z globálního. Pouze tehdy, když bude Eh, tato politika soudržnosti posílena, budeme silnou Evropou navenek. Já chci zdůraznit tři důležité body. Eh, centralizace ta vede k tomu, respektive měla by vést k tomu, aby také eh, regionální a místní úroveň se mohla účastnit utváření budoucí legislativy a to se týká také budoucnosti strukturálních fondů. A dále je vhodné posílit také posí, eh, postavení regionálních eh, orgánů v oblasti subsidiarity. Důležité je, aby struktura této politiky soudržnosti byla jednodušší a přehlednější a to by také umožnilo lepší využívání prostředků. Velkou výhodou Lisabonské smlouvy je přiblížení občanům a této výhody musíme řádně využít. Čili toto jsou poměrně snadné návody, jak dospět pokroku a dosáhnout lepší soudržnosti mezi jednotlivými oblastmi Evropské unie, poněvadž skutečně existuje velký rozdíl mezi regiony bohatými a chudými. Lepší zapojení, větší zapojení znamená větší zodpovědnost a to je důležité pro silnější a konkurenceschopnější Evropu. Děkuji, pan Winkler, na dvě minuty. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, já bych taky chtěl poblahopřát oběma zpravodajům k vydařené práci, zejména to, jak Petru Luhan se staví k budoucí architektuře politiky soudržnosti od roku 2013. E, sice naše závěry, které máme k dispozici, jsou teprve první myšlenky komise, ale kolega Luhan už vymezuje pozici parlamentu k názorům komise. A já souhlasím s tím, že tato politika soudržnosti by měla být v souladu s politikou 2020, ale přesto musí být nadále umožněno regionům, aby si stanovali vlastní priority. Regiony jsou různé, a to i v rámci jedné členské země. Pokud by se předepisovali, já nevím, jedna nebo dvě priority, pak by regiony neměly dostatečný prostor, prostor, který potřebují proto, aby naplnili Investice do infrastruktury vlastními prioritami. Například eh, by takto možná nebylo možné zohledňovat dostatečně demografický vývoj. Takže to by nebylo přínosné. Já si myslím, že eh, parlament by měl hned od počátku dát jasně najevo, že není možné oslabovat regiony v českých zemích regionům eh, je dávána eh, různá role podle toho, jak jsou silné. A já myslím, že to je třeba zohlednit. To znamená, že je eh, nutné umožnit plné zohlednění inovativních přístupů k partnerstvím. Já tedy s touto zprávou souhlasím. Eh, zpravodajové více hovoří o těch znevýhodněných regionech příhraničních a já myslím, že těm by měla být dána ještě větší váha eh, v politice soudržnosti. Eh, to se týká zejména těch bývalých vnějších hranic Unie, třeba u nás v Sasku. Děkuji vám, pane kolego. Nyní paní kolega kolegyně Matera. Děkuji, pane předsedající. Údaje, které nám poskytl účetní dvůr eh, k letům 2007 až 2008 o tom kontrolním systému politiky soudržnosti, jsou zneklidňující. Ty systémy nebyly dostatečně efektivní a chybovost je až 12%, co se týče těch pladeb za roky 2006 a podobně je tomu tak i v roce 2008. Komise musí posílit svou kontrolní činnost u politik na regionálních a lokálních úrovních. Je také potřeba vytvořit systém vzdělávání a systém mobility. Je potřeba abychom věděli, jak tu zprávu správně používat, jak postupovat na všech úrovních. To by nám umožnilo v politice soudržnosti postupovat efektivněji. Je potřeba posílit úroveň lokálních a regionálních orgánů místní samozprávy a to nám Lisabonská smlouva umožňuje. A dále ke spolupráci v pohraničních regionech. Tu nám to pomůže zjednodušit. V mnoha regionech Evropské unii je možné spolupracovat tímto způsobem, tedy v příhraničních regionech, mezi těmi regiony a orgány místní spoluprá- eh, samozprávy. A to se děje v mnoha oblastech, v oblasti životního prostředí, cestovního ruchu, zdravotnictví a dalších oblastech. Ráda bych ještě využila příležitost k tomu, abych poděkovala tlumočníkům, kteří pro nás odvádějí skvělou práci. Děkujeme. Děkuji také za to, že jste hovořila tak přiměřeným tempem. Někdy tlumočníci zkrátka opravdu nemohou stíhat vaše tempo. Slovo má pan Kozlovský. Děkuji, paní předsedající, paní komisař. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. Na úvod bych chtěl zdůraznit, že tato zpráva je skutečně velice důležitá. Chtěl bych poblahopřát panu Lohanovi za jeho skvělou práci. Myslím si, že politika soudržnosti je klíčovou politikou Evropské unie. Její význam je zcela zásadní také v budoucnosti. Podobně jako horizontální politika musí stanovit orientace eh, sektorových politik a musí zvýšit konkurenceschopnost jednotlivých evropských regionů. Musí také posílit Evropskou unii na globálních trzích. Politika soudržnosti musí být moderním pružným systémem. Tento model je více úrovňový, čili musíme mít eh, náležitou koordinaci musíme koordinovat jak regionální místní, tak národní centra. Byl jsem guvernérem jedné oblasti v Polsku a tam jsme zavedli nástroje politiky soudržnosti, který je také vycházel jednak z centralizovaného, ale i decentralizovaného modelu. Byly to operační Eh, programy pro léta 2007 až 2013. Tato zkušenost mě umožňuje říct s naprostou jistotou, že ty decentralizované modely jsou mnohem lepší, mnohou lépe využít a vytěžit místní potenciál a mají skutečně pozitivní vliv. Myslím si, že musíme rozhodovat na evropské úrovni, nicméně musíme také naplňovat princip subsidiarity, který musí být stanoven na té nejlepší relevantní úrovni. To znamená, že politika soudržnosti musí být naplňována také na regionální a místní úrovni. Zároveň je také nezbytné propojit cíle zvyšování pracovních míst a také zlepšení sociální situace. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. Tím jsme se dostali k konci seznamu přihlášených řečníků a nyní catch the eye. To znamená, ti, kteří se dosud nepřehlásili a chtěli by hovořit, můžou každý na jednu minutu a po jedné minutě jim vypíná mikrofon. Paní Helena Bačesku. Pane předsedo, já bych také chtěla poblahopřát eh, kolegovi Luhanovi za práci na této zprávě. Je to zpráva, která je velice významná pro Rumunsko. Já se domnívám, že strategie 2020 musí obsahovat plán, musí být plánem trvale udržitelného vývoje co je nutné, je, aby byla možná efektivnější práce uvnitř Evropské unie. Důležitou roli představuje posilování konkurenceschopnosti regionu na globální úrovni. Finanční prostředky na investiční prostředky bude také pro naši zemi velice důležitá. Rumunsko v současné době a také po roce 2013 bude moci využívat obrovského množství prostředků. Řečnice byla ukončena. Děkuji vám. Nyní pan Alves. Pane předsedající, pane komisaři, význam politiky soudržnosti pro růst a blahobyt a také pro vyvážený rozvoj regionu je nám všem znám. A vyvážený rozvoj regionu je absolutně nezbytný pro vnitřní trh a pro celou Evropskou unii. Politika soudržnosti je také důležitá pro dosažení cílů strategie 2020. Politika soudržnosti má za úkol vytvořit pracovní místa, zaručit fungování dopravních sítí a tak dále a tak dále. Z toho důvodu není přípustné, aby komise si připsala úspěch regionu, ke kterému v této oblasti dochází, na svůj vrub a předepisovala potom státům, které neplní makroekonomické podmínky, sankce. Děkuji. Děkuji panu Alvezovi. Slovo má pan Rybich. Priekšsēdētāji, es gribētu pievērst mūsu uzmanību. Děkuji, vážený pane předsedající. Rád bych vás upozornil na následující propojení soudržnosti a sociální oblasti. Jen těžko mohu hovořit se svými občany a vysvětlovat jim, že rozhodujeme zodpovědně. Když občané sami cítí, že po vstupu Evropské unie se jejich život zhoršil, 39 evropského a pardon, našeho obyvatelstva žije na hranici chudoby a má minimální příjem. E, minimální příjem je opravdu nízký a e, hodně obyvatel žije na této úrovni. To, co zde nyní slyším, nemohu podpořit, protože opravdu nemám pocit, že by sociální oblast hrála eh, důležitou roli. Jde o další liberalizaci trhu a konkurenceschopnost. Děkujeme. Slovo má pan Jan. Herr Präsident, ich möchte vier Bemerkungen zum Děkuji, pane předsedo. Dovolte čtyři poznámky. Za prvé, Evropská unie má smysl pro lidi pouze tehdy, když se pokouší překonat eh, hospodářské, sociální a teritoriální nerovnosti. Důležité je, abychom měli k realizaci těchto cílů finanční nástroje. Tak a kdo nesouhlasí, a to je můj třetí bod, měl by buď přijít s alternativou, anebo mlčet. Eh, já pocházím z východu Německa a musím říct, že eh, zde eh, tato politika velice pomohla hospodářskému rozvoji. Ještě nejsme v cíli, ale jsme na dobré cestě, takže také po roce 2013 je třeba, aby tato podpora pokračovala. Děkuji, pan Sean Kelly. Děkuji mnohokrát. Jenom stručně. Velký irsko-americký prezident říkal, že velká politika je vždy lokální a to samé můžeme použít pro Evropskou unii, když se bavíme o rozvoji. Rozvoj je vždy regionální a zde myslím na úspěch mé země, kde politická soudržnost eh, sehrála velice důležitou úlohu. ale nyní máme finanční problémy. Když postupujeme kupředu, tak musíme především zjednodušit postupy a musíme dát důraz na výsledky, na přidanou hodnotu. A musíme se snažit snížit administrativní zátěž a pravidla. Můžete naplňovat a vyplňovat nejrůznější formuláře, ale je to k ničemu. Musíme zajistit především pokrok, to je důležité pro naši budoucnost. Děkuji a tím uzavíráme eh, tuto část debaty panem Mikolášikem, ten pohoří jako poslední. Efektivní uplatňování politiky soudržnosti, eh, které je v současnosti značně decentralizované, předpokládá další posílení zodpovědnosti na regionální a místní úrovni, protože ty nejlépe znají potřeby dané oblasti a jejího obyvatelstva. Jsem přesvědčen, že vytvoření skutečného partnerství s regionálními a místními orgány si vyjadřuje, vyžaduje jasnější vymezení myšlenky partnerství, to znamená aktivní zapojení regionálních orgánů do konzultací o regionální politice Evropské unie. Zdůrazňuji, že zabezpečení lepší koordinace mezi jednotlivými stupni kontroly, zvýšení flexibility a transparentnost to jsou faktory dobré zprávy věcí veřejných, ale zejména jde o lepší čerpání fondu a zvýšení účasti partnerů na projektech. Děkuji, děkuji vám, pane kolego. Tím uzavíráme Catch the Eye a nyní dáme slovo panu komisaři Hánovi, aby mohl reagovat jménem komise na to, co bylo řečeno. Máte slovo, pane komisaři. Děkuji, pane předsedající. Rád bych vám poděkoval za tuto opravdu intenzivní diskuzi a rád bych využil této příležitosti k tomu, abych řekl několik slov k tomu finančnímu dohledu. Eh, určitě je známo, že se zabýváme tím, že chceme celou věc zjednodušit a to obzvláště za těch okolností, že se musíme obzvláště snažit o to, aby možnost dostali i malé a střední podniky, aby dostali možnost využívat evropských fondů a v budoucnu měli ještě větší možnost čerpat těchto prostředků. Jak se zde hovořilo o té red tape, červené pásce, je potřeba ji udržet co nejníže. Na druhé straně chci ale také říci, že občané dostávají ještě určitou přidanou hodnotu na eh, národní úrovni. Takže ne vše, co se objeví, objeví na um, té evropské úrovni nebo na požadavcích na byrokracii nepochází z evropské úrovni. Je potřeba společně pracovat na zjednodušení celého postupu. Paní Manesku hovořila o tom, abychom se, že se musíme snažit vytvářet standardy v této oblasti, no ale samozřejmě, že nemůžeme nerespektovat národní danosti a předpisy, ale samozřejmě e, máte mou podporu. No a ta podmíněnost i v této oblasti je potřeba se touto problematikou i nadále zabývat. Je potřeba pro každou jednotlivou zemi a pro každý region, ve kterém je to nutné, identifikovat důvody, které vedou k prodlevám při implementaci a většinou ty důvody známe. Většinou vůbec nemají nic společného s prostředky finančními, nebo alespoň ne v první řadě, ale s ostatními nedostatky. A tyto nedostatky musíme odstranit již předem, abychom potom zajistili řádnou implementaci v zájmu všech aktérů. To je ta myšlenka, která stojí za tou podmíněností. No a rád bych také poděkoval všem řečníkům, kteří hovořili o té rozvojové a partnerské smlouvě. Jak to zde již řekl pan Olbricht, je zde možnost, že bychom se zde opřeli o spolupráci lokální a regionální úrovně. I zde je potřeba ještě nad tím dále přemýšlet, přemýšlet nad tím, jak je to možné institucionalizovat a uvést do praxe. No a ne také zapomínat na to, že to také musí akceptovat členské státy, že musíme vyvinout způsob, který budou přijímat. zde bych se rád opřel o podporu Evropského parlamentu. Zde je totiž Evropský parlament, komise, výbor regionu jednoho názoru. Je ale potřeba respektovat ještě dalšího hráče, a sice členské státy, které musíme přesvědčit. Musíme je ale přesvědčit o tom, že pro ně vznikne přidaná hodnota. Že vznikne přidaná hodnota, když se bude tím programovým řízením zabývat více osob a když se s tímto způsobem řízení identifikují. Rád bych také poděkoval za ty příspěvky, myslím, že byly od zelených, které se zabývaly tématem růstu chci říci, že zastávám kvalitativní i kvantitativní růst. Potřebujeme obojí. No a když se podívám třeba na oblast výzkumu, je to něco, co podle mě spadá pod kvalitativní růst. Když jedním z našich nejvyšších cílů je posílit podíl obnovitelných zdrojů, ale současně postupovat s vyšší energetickou účinností je opravdu velice důležitý výzkum. Otázkou výzkumu totiž je, jak je potřeba ukládat elektrickou energii a použít ji potom, až ji budu potřebovat. Tato otázka je opravdu důležitá a výzkum je v této oblasti opravdu zásadní, abychom dosáhli lepšího postupu při Eh, výrobě elektrické energie. Abych to zhrnul, cílů můžeme dosáhnout pouze tehdy, když budeme mít politiku soudržnosti, která zasáhne do všech regionů Evropské unie. I to zde totiž již dnes zaznělo. Pokud chceme splnit cíle strategie 2010, podaří se nám to pouze, pokud přeneseme tuto politiku do všech regionů implementujeme ji a přizpůsobíme ji eh, specifičnostem jednotlivých regionů. Takže ještě jednou děkuji všem a obzvláště oběma zpravodajům za skvělou práci. Děkujeme, pane komisaři. Na závěr dostanou slovo ještě oba zpravodajové, jako první pan Lohan na dvě minuty. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În primul rând aș vrea să mulțumesc. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Chtěl bych eh, poděkovat všem kolegům, kteří přispěli ke vzniku této zprávy, která se zabývá budoucností politiky soudržnosti. Děkuji kolegům, kteří přispěli formou pozměňovacích návrhů a také k tomu, že se nám podařilo dospět ke konsensu. A já také děkuji za vaše ocenění Nicméně chtěl bych eh, vyzdvihnout eh, něco z toho, co řekl pan komisař, a sice, že politika soudržnosti je politikou investic do regionu a do lidí. A tak to také musí být. Musí se zaměřovat na zlepšování životních podmínek ve všech regionech. Já s tím velice souhlasím. Děkuji vám, že nás podporujete. My souhlasíme také s tím, aby investice zejména do infrastruktury, nadále byly důležité tak, aby se vyrovnávaly rozdíly, které dnes existují v rámci EU. Pokud se týče eh, pana Beseta, kdyby si byl přečetl to zprávu, pak by viděl, že tato zpráva se zabývá také růstem, ovšem s ohledem na životní prostředí. Takže o tom také hovoříme. A hovoříme také o zeleném hospodářství v této zprávě. Já doufám a věřím, že tato zpráva bude většinově podpořena a doufám také, že budoucnost evropské politiky soudržnosti je na dobré cestě. Děkuji. Děkuji vám, pane Luhané. A na závěr ještě nyní paní Manesku, druhá zpravodajka, také na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům za cené příspěvky, které finalizovali tuto zprávu. Děkuji za všechny zlepšovací návrhy, za všechny návrhy v dnešní rozpravě. Hlasování ve výboru eh, REGI byla vyjádřena podpora této zprávě a také opatřením, které tato zpráva obsahuje. Já děkuji za dnešní večerní debatu. Pracovní dokument jsme vypracovali na základě konzultací s Evropskou komisí, s výborem regionu i s jednotlivými zástupcí regionu a já bych těm všem chtěla poděkovat. Jak jsem řekla už na začátku této debaty, jsem přesvědčena, že Evropská komise se k tomu bude stavět otevřeně a rozhodně tak, aby řešení, která jsme sformulovali ve výboru Regi, nezůstala ve formě záměru, ale aby byla přetavena v realitu. V příštích měsících Evropská unie bude muset přesněji vypracovat budoucí politiku soudržnosti v rámci strategie 2020, tak, aby ty cíle skutečně byly úspěšné. My si opravdu přejeme good governance na různých úrovních, jak tomu říkáme, víceúrovňová zpráva, tak, abychom mohli dospět k sociálnímu a trvalé udržitelnému rozvoje. Děkuji vám, paní Manesku, říká pan předseda. Tím jsme se dostali k závěru této rozpravy. Hlasování příslušného usnesení bude zítra v poledne. A dostáváme se k dalšímu bodu. A to je zpráva našeho kolegy Filipa Žvá, Žvána. Vliv reklamy na chování spotřebitelů.